podstatě se podniky mohly přesovat z jednoho státu do druhého, aniž by se drželi řádných pravidel. To znamená, že samozřejmě využívali v podstatě nízké ceny pracovní síly, využívali podvodným způsobem různých právních mezer a to je přesně to, čím, čem, čemu teď můžeme zabránit. To znamená, tento dokument opravdu poskytuje důvěru a tyto problémy řeší. Já jsem velmi vděčný své kolegyně Evelyn Regner, která i přes složitost té záležitosti se své práce velmi dobře zhostila. Jde o to, aby ta neregulovaná oblast se stala regulovanou. A management tímto způsobem musí poskytovat eh, informace a zprávy svým zaměstnancům eh, v souvislosti s těmi zásadními podnikovými rozhodnutími. Samozřejmě, že tady hovoříme také o té pojistce, o té doložce, na základě níž je třeba informovat také o všech záležitostech spojených eh, se restrukturalizací. A tímto vlastně zabráníme také zakládání poštovních skránek. A my jsme v podstatě už jednou dobrou příležitost propásli nebyl to tento parlament, byly to vlastně vlády národních států, které vlastně zabránily tomu, aby naši zaměstnance a zaměstnankyně, zaměstnance a zaměstnanky byly lépe chráněni. A my tady v tuto chvíli tady nastavujeme opravdu minimální standardy, kterých je třeba se držet. Vidíme tady opravdu neuvěřitelnou nerovnost mezi hospodářskými svobodami a právami našich našich občanů a občanek. Ten text, o kterém budeme zítra hlasovat, je opravdu dobrým krokem do nového systému. Já budu hlasovat pro. Nicméně samozřejmě nezapomínáme na to, že tady potřebujeme také řádnou právní směrnici, která celou oblast regulovat. A jelikož tady hovořím naposledy, tak chci poděkovat všem Evropankám a Evropanům, všem kolegyním a kolegům za to, že jsem mohl být součástí tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. A nyní za GUE NGL Martin Širdevan na jednu minutu. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Děkuji v první řadě paní zpravodajce a také panu zpravodaji za to, že bojují proti podvodům, proti únikům na daních. Nicméně ale musím bohužel skonstatovat, že původně dobrý text Evropského parlamentu byl opravdu vylepšen. V tuto chvíli musíme poděkovat radě, to znamená, že hovoříme o nové regulaci usazování eh, podniků, to znamená, hovoříme o informovanosti a možnosti konzultací a myslím si, že už bylo opravdu na, na čase, abychom tady nastavili řádná pravidla, abychom také v podstatě zabraňovali vzniku firm typu poštovní schránka. To znamená, v dnešní Evropě, kdy e, jsme svědky opravdu velmi vysoké míry mobility pracovních sil, to bylo opravdu nezbytné. Takže stejně jako říkali moji kolegové, potřebujeme opravdu řádný právní eh, rámec, potřebujeme také směrnici, která nastaví tento právní rámec. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní kolega Svoboda, který tu není, zdá se. Že pan Radev? госпожо председател. уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Děkuji. Paní komisařko, kolegové, kolegyně. Opravdu jsem nesmírně potěšen, že projednáváme tento legislativní akt, který je v podstatě součást eh, podnikového práva v Evropské unii. Chci poděkovat paní Regner i komisi, protože to vyšlo vstříc eh, obrovské potřebě přeshraniční harmonizace v, oblastu, v oblasti přeměn fúzí a rozdělení. Nesmíme zapomenout, že hlavním smyslem je pomoci firmám, zejména malým a středním, když provádí eh, přeměny a fúze přes hranice, tak aby to probíhalo účinným a efektivním způsobem. Tato směrnice napomůže hladšímu fungování eh, evropského podnikatelského sektoru. A e, fitness check je každopádně velice užitečný a e, ty e, povinné, povinná opatření proti podvodům budou rovněž velice dobrou pojistkou. Dosáhli jsme dobré rovnováhy mezi svobodou usídlování a zajištěním zájmu věřitelů, akcionářů a zaměstnanců, kteří musí být informováni o dopadech operací a práva minoritních akcionářů a těch eh, bez eh, hlasovacích práv budou rovněž ošetřena. Věřitelé budou mít velice dobré záruky. Děkuji. Děkuji kolegu Radevovi. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků a přejdeme ke Catch the Eye. A protože žádní nejsou, tak paní komisařka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji vám za vaše vystoupení, děkuji za vaše kladné reakce Děkuji všem, kteří zdůraznili, jak je potřebné mít jasnější pravidla, která umožní lepší mobilitu firm a podniků, větší právní jistotu. To je to, o co nám šlo. Šlo nám o to přinést takovou legislativu, která tyto věci umožní, která zároveň bude obsahovat potřebné pojistky a bezpečnostní mechanismy, které zajistí práva zaměstnanců a akcionářů a tím bude zajištěno, že nebudou vznikat žádné společnosti z poštovních schránek a nebude docházet k nějakým daňovým únikům a podobně. Byla to komplexní práce, byl to složitý úkol, který vyžadoval velkou odbornou kompetenci a také, jak jsem řekla na začátku, politickou vůli. A já bych chtěla ocenit to, že nejenom, že jsme pracovali s cílem dosáhnout dobrého kompromisu, ale zároveň jsme pracovali pod velkým časovým tlakem, protože jsme byli už na samém konci našeho mandátu a zvládli jsme to. Takže děkuji, děkuji mnohokrát za vaši spolupráci a já myslím, že společně tady předkládáme velmi dobrý a vyvážený návrh a já doufám, že zítra to bude potvrzeno kladným odhlasováním této sněmovny. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce Jourové a dále má slovo paní zpravodajka Evelyn Regner. Paní předsedkyně, ten, kdo se zabývá evropským podnikovým právem, tak musí zároveň umět běhat maraton. A proč? Protože už se tomu věnujeme tolik let. Tolik let se věnujeme právu podnikům. A teď v tuto chvíli konečně se nám podařilo něco postavit na nohy a ty, ta kvalita jejich práce se opravdu zlepší, protože my jsme opravdu do poslední chvíle, do posledního dne zasedání našeho schromáždění jsme opravdu pracovali a právě proto bych chtěla opravdu výslovně poděkovat paní komisařce. Děkuji. Děkuji také vyjednávačce rumunského předsednictví, děkuji také všem stínovým zpravodajkám a zpravodajům, kteří velmi konstruktivně eh, pracovali a také milí Pej, děkuji opravdu všem. A já bych tuto poslední minutu ráda využila na to, abych řekla, že ano, ano, ano, myslím si, že se nám podařilo postavit na nohy něco obrovského, ale druhým krokem musí být tato rámcová směrnice. Potřebujeme horizontální nástroj pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, aby mohlo docházet k jejich dokonalé informovanosti a konzultování jich tak, aby se opravdu ta situace v podnicích zlepšila, aby se všichni mohli té nové situaci přizpůsobit. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt on tästä tärkeästä asiasta. Keskustelu päättynyt ja... Děkuji paní zpravodajce. Tímto končíme tuto velmi důležitou rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Nyní pojďme dále a na pořadu jednání máme eh, zprávu Zdislava Krasnodebského téma Evropský obraný fond. A chtěla bych nejprve dát slovo panu zpravodaji na čtyři minuty paní předsedající já chci v první řadě vyjádřit uspokojení nad tím, že po třech trialozích a mnoha hodinách vyjednávání se nám podařilo dosáhnout částečné dohody, o které se bude zítra hlasovat. Nebylo to vůbec snadné, neboť byly tu některé obavy, i když neopodstatněné, a i když některé částečně přetrvávají, protože mně eh, se zdá, že jsem se skutečně snažil zohlednit argumenty všech kolegů, které byly vyjádřeny, jako například Botikofer, pan Martán. Snažil jsem se vzít v potaz jejich názory, jejich argumenty a myslím, že nakonec byli spokojeni s tím výsledkem, myslím, a přesto se tu objevily snahy spochybnit ten text. Na základě eh, argumentu jednak etického, a pak na základě argumentu aktu eh, v přenesené působnosti. Co se týče toho etického aspektu, aby to nespů, nes, eh, nenarušilo transatlantické vztahy a eh, NATO, to jsou takové argumenty tedy jedné strany, z jedné strany a něk, spíš částečně z levice, částečně eh, z prava i ze středu. Ale myslím, že je to zcela opodstatněné. Um, to protože každopádně rada by měla dodržet dojednané prvky Myslím si, že i komise je s tou dohodou spokojena. A já bych si teď dovolil eh, vypočíst, čeho se podařilo dosáhnout. Například, že Evropská komise bude fond přímo řídit. Dále, že některé technologie budou mít samostatný rozpočet, nepřímé náklady nebudou omezeny, že bude tu eh, tu nebude tedy ta, eh, eh, že to, že to bude eh, zohledněny malé a střední podniky, že to bude skutečně náročná etická kontrola projektů, které jsou financovány tímto fondem. Takže se nám hodně podařilo získat při vyjednávání od rady A co se týče toho, co je důležité třeba pro mě, je důležité, že jsme dosáhli toho, aby například firmy státní kontrolou, které jsou postiženy sankcemi, byly vyloučeny z financování. A dále odkaz No. podporu evropské obrany je důležité ukázat, že fond nemá za cíl militarizovat Evropu ani vést k většímu vývozu, ale spíše k výzkumu. já jsem přesvědčen, že fond umožní vytvoření technologií a produktů, obraných produktů vysoké kvality. Jsou tu samozřejmě věci, které se nepodařily, kterých jsme nedosáhli. To vyplývá už ze samotné podstaty, že je to tedy delegovaný akt, ale je to tak. Ty delegované akty, ale je důležité za zajistit, aby eh, fond byl funkční už od roku 2021. Stále dalo by se říct ještě další věci, ale abych teď jenom řekl, že se nám podařilo zachovat a dosáhnout to hlavního a ty argumenty z levice, myslím, jsou neopodstatněné ja seuraavaksi puheenvuoron saa ulkoasianvaliokunnan puolesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister. Děkuji panu zpravodaji a za výbor pro zahraniční věci pan David McAllister. Paní předsedkyně, paní komisařko Běnkovská, s tímto evropským fondem jsme udělali opět další velký krok v oblasti výzkumu a vývoje a díky tomu také naše obrana bude daleko efektivnější. Jako zpravodaj výboru pro zahraniční záležitosti je tady pro mě jedna věc, která je velmi důležitá. Evropský obraný fond je opravdu dobrým základem pro dobrou spolupráci. A teď, co se týče bezpečnostně politických aspektů, tady musíme udělat všechno pro to, aby naše síly celkově byly zlepšeny, protože pouze takovým způsobem budeme moci snížit množství zbraní, které máme a zároveň budeme moci lépe využívat eh, prostředky od našich daňových poplatníků. To znamená, musíme zlepšit naše obrané schopnosti a tímto zlepšíme také ochranu našich občanů. A proto apeluji na všechny své kolegy, aby s tímto návrhem zítra souhlasili. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu poslanci McAllisterovi a nyní za Evropskou komisi paní komisařka Běnkovská. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já opět zde mám možnost hovořit o Evropském obraném fondu a bude to skutečně velká změna pro zatím chybějící obranou spolupráci v Evropě. Od černolenského roku probíhala velmi intenzivní práce, jak ve výboru ITRE, tak v rámci trialogu. Nejprve eh, tedy nás čeká částečná doda v prvním čtení a doufám, že zítra to bude odhlasováno. Jedná se o zásadní eh, milník, krok směrem k vytvoření obrané unie. Já bych na začátku chtěla velmi poděkovat vyjednávacímu týmu ITRE. Všichni jste byli velmi angažovaní vyjednavači, pan zpravodaj Grasnodebsky, paní Grostet, pan Butikofr a, a nezapomínám ani na pana Mekalistra. Eh, Evropský eh, obraný fond na jedné straně posílí autonomii Evropské unie při rozvoji klíčových eh, kapacit a zároveň také zlepší efektivitu tím, že posílá, posílí vzájemnou spolupráci. EDF bude mít rozpočet pro financování různých projektů, pro, které přispějí k navýšení konkurenceschopnosti a inovativních schopností evropského obranného průmyslu. Posílí se tím technická autonomie Evropy a Evropa se stane skutečným poskytovatelem bezpečnosti, aniž by to bylo nějak v rozporu s NATO, ale naopak v doplněk, jako doplněk k NATO. Bude to obsahovat celou řadu eh, aspektů, o které parlament velmi usilovně bojoval. Zmíním jenom některé, už to zmínili pan zpravodaj, ale já se na to teď podívám trošku z pohledu komise. Takže za prvé, budou se aplikovat evropská pravidla, bude tam jednoznačná evropská zpráva a řízení. To je velmi důležitá věc pro komisi, protože tady samozřejmě je zapojen evropský rozpočet. A Eh, Evropská komise bude přímo implementovat tento fond. Za druhé jsme zachovali a posílili otázku eh, odpovědnosti a způsobilosti tohoto fondu a tady je to už jasné, že budeme financovat jenom takové evropské firmy, které budou splňovat příslušné podmínky, bezpečnost dodávek, bezpečnost informací a žádný přenos eh, znalostí z Evropy někam jinam. Eh, my eh, samozřejmě ale nebudeme podporovat nějaké konkrétní aliance, chceme jenom opravdu zajistit to, že budou chráněny evropské zájmy. Tyto podmínky, a to už jsem opakovala několikrát, jsou podobné nebo možná totožné jako to, co musí splňovat evropské firmy, když dělají eh, podobnou věc ve třetích zemích. Samozřejmě dále velmi důležitá věc je to, že Tady máme pravidla, která budou podporovat zapojení malých a středních společností a midcaps. Eh, je to nejenom pro nějaké velké firmy, ale i pro ty malé subjekty a my doufáme, že jim nějakými pobítkami otevřeme ten řetězec. Za čtvrté, bylo jasně řečeno, že kroky musí být v souladu s příslušným národním, evropským a mezinárodním právem a také v souladu s etickými principy. Jak požadoval parlament, komise vydá metodické postupy k etickým otázkám pro žadatele, kde bude jasně popsán etický screening a vyhodnocování. Také eh, tady mm, zabraňujeme budování smrticích zbraní bez lidské kontroly. A konečně chceme podpořit, eh, zaměřit se na disruptivní technologie, na to bude vynaloženo 8 rozpočtu a tady na tom se parlament a komise shodnou. Já myslím, že kompromisní text přináší dobré řešení. Eh, byl tady zmíněn roční pracovní program panem zpravodajem. Mělo by to být přijato prováděcími akty, seznam prioritních oblastí, byl zaveden, abychom si tak nějak vytyčili rámec toho pracovního programu, přičemž komise je připravena každý rok se eh, s parlamentem bavit o obsahu toho pracovního programu. Tady toto není nějaký specifický, jedinečný přístup k obraně, jsou tady i jiné eh, programy financování, které mají využít prováděcí akty a byly přijaty parlamentem. To bych chtěla zdůraznit. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní komisařko Běnkovská. A teď je pan Alan Ramassur. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, já chci poděkovat rozpočtovému výboru k této eh, částečné dohodě. Eh, chci dosáhnout i týmu eh, paní Eh, eh, komisařce a je to samozřejmě nutno vnímat v kontextu dalšího víceletého rámce. My jsme bojovali za to, aby eh, obrana měla dostatečné rozpočtové prostředky. A já jsem rád, že nyní máme všechny prostředky, které jsou na místě, zejména Invest EU. Je důležité zajistit, aby to zítra plénum potvrdilo. Jsem rád, že tu byl vyslán velice silný politický signál v oblasti, která je samém jádru svrchovanosti členských států a tento eh, fond povede k eh, převedení některých kompetencí na Evropskou unii v zájmu větší bezpečnosti. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Lamasur. A nyní za PP e François Grostet. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové, kolegyně. Je to můj poslední příspěvek eh, v tomto hemicyklu, v této sněmovně. A já jsem ráda, že mohu hovořit právě o Evropském obraveném fondu, protože přispěje k další evropské integraci prostřednictvím posílení spolupráce a je to historický okamžik. Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, našemu zpravodaji, a zejména komisařce jako Běnkovské, která nám umožnila dosažení dohody v poměrně rychlém čase. Příliš dlouho někteří brzdili tyto pokroky, které bránily vzniku skutečné společné evropské politiky v oblasti obraného průmyslu. A já se spolehám na všechny konstruktivní síly v Evropském parlamentu v rámci zájmu dosažení dohody a v příštím období, aby se zajistil rozpočet 13 miliard eur do roku 2027. Potřebujeme teď prostředky, abychom přilákali ty nejlepší projekty eh, ze strany průmyslu a členských států. Tento fond je přímou odpovědí na obavy občanů, ať už k etice, eh, zákazu robotických eh, zabijáků, Máme skutečně solidní argumenty, tváří tvář některým uh, pacifistům, kteří by ale ohrozili bezpečnost Evropanů. Je to prostředek, jak Evropa může vzít budoucnost do svých rukou z technologického i strategického hlediska. Obdaříme tak Evropskou unii kapacitou nezávislosti a ten princip strategické autonomie je rovněž zcela zásadní v mnoha oblastech eh, kosmického přístupu, přístupu eh, zabezpečení potravin, ale samozřejmě i obrany. Musíme se spoléhat na naší vlastní unii, unii našich vlastních sil. Musí to být unie silná, která se je schopná lépe bránit a zajistit bezpečnost našich eh, států tváří v tvář globalizaci. Děkuji paní Grostet a přeji vám všechno dobré, hodně zdaru po tolika letech, které jste tu strávila, po tomto vašem možná posledním příspěvku. A nyní Eduard Martan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že já chápu, že komise a rada se těší této dohodě, protože dosáhli toho, co chtěli. Hlavně to, že tam nejsou delegované akty to na první pohled vypadá jako technický problém, ale pro mě to není technický problém, protože jde o kontrolu Evropského parlamentu, o kontrolu občanů nad tímto programem 13 miliard v tak citlivé oblasti. A co je také zdánlivý detail, jak to tady někteří prezentují, a já samozřejmě podpoř, podpořím pozměňovací návrhy, zejména k etice, článek 7 a některé zákazy zbraň, zbraní, článek 11 například nemůžeme udělat jenom pouhý odkaz na mezinárodní právo, protože to je mnohoznačné. Třeba bílý fosfor, to se používá pro, může používat i nadále pro některé zbraně, ale když se to povolí naprosto nediskriminačním, eh, naprosto obecným způsobem, tak to může být velmi nebezpečné. Bylo to do, použito i proti civilistům, například v Gaze, anebo ochuzený uran jeho využití. Jeho obchod jakožto munice je zakázán v Belgii, ale jinde se s tím dá obchodovat a není to řešeno v rámci mezinárodního práva. Takže eh, vzhledem k tomu, že všechno, co není zakázáno, je povoleno, tak musíme specificky poukázat na to, do čeho se nesmí investovat. A dále vývoz zbraní. Není prostě přijatelné, aby parlament schválil přístup na prosté diskreční pravomoci členských států, které si to mohou pak sami interpretovat. To je proti duchu osmi kritérií z roku 2008. A nebere to v potaz, že všechny členské státy ratifikovaly smlouvu o obchodu zbraněmi jestli tohle jsou pro vás detaily, no tak pro mě je, jsou to naopak věci, které mají naprosto zásadní význam. Děkuji vám, pane Martán. A nyní za Alde má slovo Dominik Rike. Madame la présidente, madame la commissaire, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à... Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, chci poděkovat za tuto práci, za jeho trpělivost, Samozřejmě je tu ten jasný etický obsah tohoto návrhu. O tom eh, tady hovořila eh, komise, eh, zpravodajka. Samozřejmě čekáme na to už velmi dlouhou dobu, kdy selhalo obrané společenství. Teď se vracíme a začínáme znovu eh, bu, budovat eh, jakési obrané eh, společenství založené na solidaritě mezi členskými státy. Budeme tu mít teď fond, který zabrání překryvům a zdvojování při obraném výzkumu to bude mít velké úspory. A vzhledem k tomu, že situace je stále nejistější za našimi hranicemi, naši spojenci jsou nejistí, musíme posílit naši bezpečnost a právě za tímto účelem potřebujeme tento rámec. Tento fond umožní lepší integraci obraných prostředků. A je to politický integrační krok, krok vpřed. Vědři politování nad tím, že jsou to pozměňovací návrhy, které mají pouze zkompromitovat tu dohodu, která byla dosažena v trialogu. Je to dohoda, která je eh, do značné míry relevantní a eh, já chci eh, apelovat na všechny kolegy, kteří věří v Evropu, v silnější integraci, pro, protože obrana je skutečně symbolickým faktorem. Ochrana všech občanů. Takže podpořme tento krok, položme první kámen eh, evropské obrany, abychom zajistili naši strategickou pozici v oblasti eh, obraného průmyslu a lépe tak zajistili životy našich občanů. Děkuji panu poslanci Riketovi a jako další za GUE NGL má slovo paní poslankyně Marisa Matias, jedna minuta. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Toto je velmi eh, komplexní téma. Investice dobrá, ale 3 miliardy euro do Evropského obraného fondu. To znamená investovat 3 miliardy do evropského projektu. To jsou peníze, které nemohou být využity na zlepšení životu našich evropských spoluobčanů, které budou použity naopak na efektivnější e, zbraně. Bude to jenom jakási zástěrka pro další prodej zbraní. Lidé chtějí nová pracovní místa, lidé chtějí veřejné služby, udržitelnou budoucnost. Nic nebrání členským státům v Evropě přece, aby dobrovolně spolupracovali v oblasti obrany. Nepotřebujeme tedy další rozpočtovou eh, kapitolu, rozpočtovou položku. To nějak nevyplývá ze smluv. A ono to ve finále bude mnohem dražší než 3 miliardy euro. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Matias a dále má slovo za zelené eh, pan poslanec Butikofer dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, že společně v Evropě musíme udělat více pro společnou ochranu a obranu, tak to je samozřejmě výchozí bod celé mé argumentace. A proto obraný fond může hrát pozitivní roli ale v rámci těchto vyjednávání se nám nepodařilo dosáhnout toho, co bylo možné. Duplicita a neefektivita bude i nadále pokračovat při nákupu zbraní. A to, že jsme propásli tu možnost, tak to není v první řadě chybou našeho zpravodaje, protože ten byl opravdu velmi bojovný a já musím říci, že on opravdu udělal všechno, co bylo v jeho silách i v souvislosti se na to. Ale co se říká pana Regeta a Krosteta, tak ti prostě jenom zastávali zájmy svého zbrojařského průmyslu. Prostě nic víc. A to, co tady v tuto chvíli máme, je evropský obraný fond, jehož etické předpisy jsou jenom nějaká fasáda. To znamená, obraný fond, stejně jak říkal správně pan Martán, je tedy fondem, který v podstatě bude vynakládat 13 miliard v průběhu sedmi let a my nad tím nebudeme mít žádnou kontrolu. To znamená, že tady dojde ještě k vyššímu vývozu zbraní. Taková autokastrace Evropského parlamentu je opravdovou hanbou. A dosáhli jsme ale jednoho úspěchu že nebudeme investovat do těch takzvaných killer robotů. Ale ještě jednou bych rád varoval před tou ideologií strategické autonomie. Ten, kdo se snaží evropskou obranou politiku definovat tímto způsobem je úplně mimo reálného světa. Děkuji panu poslanci Butikoferovi a jako další za eh, FDD má slovo pan Jonathan Bullock dvě minuty, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Abychom bránili a ochraňovali evropské občany, tak Junckerova komise je ochotná investovat projekt v hodnotě 13 miliard euro. Technologie, satelitní komunikace, systémy včasného varování, námořní eh, dozor. Evropská unie se tímto přesouvá směrem k totalitární unii a unii vojenské. Evropská komise se snaží prezentovat tento projekt z mírového pohledu, ale je zřejmé, že Evropská unie a podporovatelé usilují o evropskou armádu. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno mm, apeloval na vytvoření evropské armády, aby bránila Evropu. Jak někdo by mohl zvažovat vytvoření vojenského projektu, který bude zahrnovat 27 zemí a 25 jazyků? Jak říkala bývalá premiérka Margaret Thatcherová, nemáte jiný zdroj prostředků než peníze, které vydělávají lidé. A ve chvíli, kdy je euro a Evropa v krizi, kdy musíme dělat škrty, abychom podpořili růst, by Evropa měla brát v ohled větší obavy našich občanů, jako e, jsou třeba nedostatečné investice, e, únik uhlíku, a podobně. Transevropská armáda, to by byla skutečná katastrofa. Na rozdíl od e, Spojených států nebo Ruska, Evropa není jeden stát. A když se podíváme na nedávné kroky jako Brexit nebo nedávno zvolená vláda v Itálii, tak je zřejmé, že to jde proti federalistickým krokům. Paní předsedkyně, jsem opravdu zděšen, jak skupina nevzdělaných byrokratů dělá rozhodnutí o obraně a hraje si na vojnu a mír. Já doufám, že evropské státy si brzo uvědomí, že eh, dávat větší moc Evropské komisi je velká chyba. A vzhledem k tomu, že tohle je moje poslední vystoupení v této sněmovně, tak apeluji na to, abychom přestali budovat tento evropský superstát a evropskou společnou armádu. Nic dobrého z toho nevzejde a já doufám, že nově zvolení europoslanci začnou, kde jsme přestali a podpoří větší respekt eh, národních států a demokracie. Děkuji, děkuji pane Buloku. A samozřejmě vám přeji také mnoho úspěchů do budoucna a dále budou hovořit další poslanci a jako první Jiří Buzek, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My rozhodně sázíme na posílení pilíře obrany Evropské unie a samozřejmě také na spolupráci s NATO, protože zbrojní průmysl není pouze klíčovým je tedy jen pro ochranu a obranu a Evropskou unii, ale opravdu já jsem také vlastně předsedů jiných výborů a jsem velmi rád, že se zabýváme tématem zbrojařský průmysl a že se snažíme zajistit konkurenceschopnost tohoto průmyslu. Tři věci. S tímto fondem chceme udělat všechno pro to, aby se na, vš- na obraně mohly podílet evropské firmy. Také investujeme do výzkumu a chceme, aby členské státy společně hledaly společná řešení v, obraz- v oblasti inovací. A to jsou také výsledky konference o obrané politice. Ve Slesku, ve Slesku u nás, u nás se ta konference konala. A díky, díky tedy těmu správnému rozhodnutí tady v tuto chvíli hovoříme o fondu obraném fondu Evropy, který bude podporovat extrémně inovativní řešení, což samozřejmě bude zároveň znamenat užitek pro malé a střední podniky. Děkuji také paní komisařce za její impulzy. Děkuji také panu Krasnodebskému. On, se, vy, on to opravdu velmi dobře vyjednal a já vám tímto děkuji a gratuluji a děkuji také všem stínovým spravodajkám a spravodajům a také děkuji paní Grostet která vlastně byla spravodajkou už u předcházejícího programu, kde šlo o velmi podobné téma. Myslím si, že je to opravdu správný krok tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, děkuji panu Buzekovi a dále bude hovořit pan Bostináru dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, zpravodaj, děkuji vám za skvělý způsob, jak jim jste vyjednávali, protože v tomto multipolárním světě, který je vystaven mnoha hrozbám, včetně hybridních hrozeb, je zásadní, aby Evropská eh, unie konsolidovala svou roli globálního účinného aktéra. V současné době představuje naše obraná politika prioritu pro všechny naše občany. A to vyplývá i z nedávno schválených politik. Takže rozvoj této politiky je jedním z hlavních přínosů při implementaci globální strategie Evropské unie. A e, cíl který byl vyjednán, eh, je, eh, abychom vytvořili obraný fond v rámci víceletého finančního rámce 2021 až 2027, tak, aby to vycházelo vstříc prioritám, jimiž je zabezpečení obrany a bezpečnosti naší Evropské unie, abychom položili první kroky překonání fragmentace Eh, obraného sektoru, abychom zabránili zdvojování a neúčinným aspektům. A kromě toho eh, hlavní eh, cíle tohoto fondu, tak jak byly představeny, jsou zároveň prioritami naší politické skupiny, která usiluje o větší účinnost obraného průmyslu a posílení vnitřního trhu včetně výzkumu a rozvoje. Drazí kolegové, ještě jednou chci potrhnout nutnost pokračovat procesu multilaterálního eh, procesu, tak eh, jak je eh, to v chartě OSN. A samozřejmě, že NATO je tou jedinou skutečnou zárukou míru na našem kontinentu. Já jsem měl příležitost pracovat eh, na této eh, složce a eh, chci všem doporučit, aby ho hlasováním zítra podpořili. Dovolte mi nyní poděkovat za těchto 12 let, které jsem strávil zde v Evropě. Takže jinak buďme pacifisté, ale nebuďme naivní. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Bostináru. A dále bude hovořit João Freira. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. 13 miliard euro, to je přesně to, kolik chceme investovat eh, v průběhu sedmi let, což je, jsou peníze, které jsme mohli vynaložit na boj s chudobou. Hovořili jsme o tom také v souvislosti s hospodářskou a sociální politikou, ale my tady naopak budeme podporovat válku, eh, vyzbrojené konflikty. To znamená, že to povede k další militarizaci a samozřejmě také k navyšujícímu neklidu. To znamená, že tady hovoříme také také o nových programech, inovativních a výzkumných programech, které se zase budou soustředit pouze jenom na militarizaci, i když bychom se více měli soustředit na jiné věci, ale ne, my se budeme soustředit na mobilitu našich vojsk. A proč ale neděláme něco pro to, abychom spíše podpořili mír? Já si myslím, že tady děláme něco, co je úplně proti zájmům chudých a já si myslím, že bychom se více měli soustředit na spolupráci a míry. Děkuji, pane Ferreiro. A ten teď pan, pan Butikofrem má modrou kartu. Akceptujete ji? Chcete ji, akceptujete ji, pane Ferreiro? Pane Ferreiro, máme tady modrou kartu. Akceptujete ji? Já teď na vás hovořím finsky. Můžete akceptovat modrou kartu od pana Butikofera? Prosím, 30 vteřin, pane Butikofere. Děkuji. Pane Ferreiro, velmi zajímavé, jak se teď hovořil proti militarismu a jak můžete vysvětlit, že z vaší frakce, z GUE, průběhu všech těch měsíců nepřišel ani jeden jediný poslanec, ani jedna jediná poslankyně k nám nepřišla proto, aby s námi vyjednavala. Jak si vůbec můžete odvažovat tady hovořit proti militarismu, aniž byste splnili své vlastní domácí úkoly? Děkuji, děkuji, děkuji. Pane Butikofer, naše frakce prostě nepodporuje tento obraný front. 13 miliard pro zbrojařský průmysl tak eh, možná já teď nevím, eh, jak to bylo, ale sociální demokraté a pravice určitě bude hlasovat. Pro my přece víme, jak je složení našich eh, politických sil. Tady my budeme samozřejmě v menšině, samozřejmě, ale naštěstí dříve či později rozhodně my se dostaneme do většiny a ve chvíli, kdy budeme mít většinu a jsem si jistý, že to bude brzy, zabráníme této zbrojní eskalaci. Vím, že samozřejmě v Německu došlo k vyeskalování, ale dobře, to už nechám na vás. Děkuji. Děkuji, pan Enrik Tarant. Minuta, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, obecně podporuji svého kolegu pana Budikofera. On opravdu vidí dobře do budoucnosti, umí předvídat i v souvislosti s našimi vztahy s Čínou a dalšími. Je ten kritický, ta kritika je velmi validní, ale musí jistě se mnou souhlasit, že EDF eh, je jich příliš málo a přichází příliš pozdě, protože my tady hovoříme o společné obrané síle jako evropském pilíři NATO. A to je síla, kterou musíme využít proto, abychom chránili Evropu před útoky a konflikty. Pan eh, zpráva pana Krasnodebského v souvislosti také s podmíněností, tak víme, že prostě už ty kroky před budou podniknuty. A co se týče panu Bolok, pana Bulka. Ano, ano, prostě ta společná obraná síla prostě vznikne, e, bude hovořit anglicky, bohužel prostě už se to tak stalo, ale nebude mít ve vedení žádného Brita a co se týče tedy tého dalšího, té další kritiky, tak 13 miliard to je opravdu kapka v moři. Děkuji, děkuji pana Tarande. A dál bude hovořit pan Fabio Castaldo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu. Je to konec velmi složité a obtížné cesty a já za to děkuji panu kolegovi Krasnodebskému. Nebudu už opakovat ty kroky, které k tomu vedly. Já jsem byl jeden stínový zpravodaj, který to velmi pozorně sledoval, ale doufám, že Evropský parlament nadále bude velmi pozorně monitorovat vývoj EDF. Zítra to není konec, ale to je naopak začátek Evrops- pro evropský obraný průmysl a parlament bude určitě důležitým aktérem, ne jenom divákem. A my tady budeme mít spíše akty přenesené pravomoci než implementační akty a prošly tady některé pozměcí návrhy na plenáce v prosinci. Parlament i nadále bude prosazovat svůj hlas, tak abychom zajistili skutečně evropskou vizi pro EDF a budeme dbát na to, aby firmy se mohly účastnit v konkurenčním duchu a aby to přineslo co nejlepší výsledky v oblasti výzkumu a vývoji. Bude to v souladu s tím, co odhlasovala tato sněmovna eh, v prosinci loňskému roku. Jsou tady určité pochybnosti o některých věcech, ale já doufám, že tady nebudou nějaké nežádoucí jevy. Co chceme, aby EDF nebylo? Chceme, aby to nebyl bylo evropské financování jenom bilaterální spolupráce bez skutečné evropské přidané hodnoty. Nechceme, aby se tady vytvářela spolupráce se subjekty mimo EU, zejména pokud je o strategické oblasti po rozvoji našeho vybavení. Nechceme, chceme, aby tady bylo čistě evropské know-how, evropský řetězec a e, zároveň e, nechceme, aby EDF se financovali armády hromadného, zbraně hromadného ničení. Paní předsedkyně upozorňuje řečníka. Mluvíte příliš rychle, není mož, to není možné, říká paní předsedkyně. Chceme přinést kladnou průmyslovou spolupráci. Nechceme, aby se tady ale otevřela cesta pro evropskou armádu jakéhokoliv typu, protože to není cíl EDF a není to ani ve smlouvách. Chceme opravdu, aby byla eh, dodržena Eh, kritéria toho společného stanoviska eh, k exportu. Chceme, aby tedy tady byla podpořena spolupráce mezi evropskými subjekty, včetně malých a středních podniků. Chceme, aby tady došlo k omezení plítvání a neefektivního využívání prostředků a duplikaci některých prostředků. Chceme, aby tady ale náš průmysl zůstal otevřený synergiím jiným subjektům. Doufáme, že EDF tady vyplní ty mezery, které tady zatím máme v našich obraných systémech. A chceme tak, eh, nesmíme zapomínat na to, že konečnými uživateli budou naši muži a ženy, kteří nosí uniformu. Děkuji. To byl skvělý výkon tlumočníků, ale samozřejmě všechno má svůj limit. I to, jak rychle jsou naši tlumočníci schopni tlumočit. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi Michal Galer. Děkuji. Děkuji a jsem velmi rád, že i tady na evropské úrovni konečně přispíváme zásadním způsobem pro to, abychom lépe chránili naše občany. A to je přesně příčina, proč je dobré, že vznikl tento fond, protože tady potřebujeme zajistit naší společnou obranu. A proto opravdu lituji toho, že části této komory vlastně nechtějí našim občanům takovouto obranu zajistit. A to je opravdu nedbalost, to je opravdu ne nedbalé vůči všem občanům a stovkám vojáků, kteří v tuto chvíli už pod evropskou vlajkou naší bezpečnost chrání, mimo jiné v Somálsku a jiných státech, jako je Mali a tak dále. Jsou to lidé, kteří opravdu plní své úkoly v evropských uniformách a potom se vrací ke svým eh, rodinám. Protože tady eh, hovoříme také o našich, instituc- o našich institucích, které se budou zodpovídat za to, že těchto 13 miliard bylo investováno řádným způsobem v rámci výzkumných, vývojových projektů, které mají posilovat naší společnou sílu. To znamená, oni budou muset zajistit, že těch 210 miliard v budoucnosti bude prostě vynaloženo daleko lepším, řádnějším způsobem. To znamená, nejde o podporu pouze velikánských projektů, nejde v podstatě jen o nějaké bojové tanky nebo projekty velkého rozměru. My musíme zcela jasně vysvětlit, umět vysvětlit, k čemu ty peníze budou použity. To znamená strategická autonomie, eh, řádné, efektivní vyzbrojení, tak aby všichni pochopili, eh, k čemu směřujeme. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu a to je pouze první krok k naší společné eh, ochraně. Jsem zvědavý, jak bude hlasovat Udo Bulman, protože já si myslím, že tady každý samozřejmě bude zastupovat svůj osobní postoj. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Galere a dále Darius Rozaty. Jedená a půl minuty máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedkyně, šanovná paní komisař. Paní předsedkyně, paní komisařko, bavíme se dnes o tématu, které má se zásadní význam pro bezpečnost Evropy. Veřejné zakázky oblasti obrany jsou naprosto roztříštěné. Ze 7 vlastně eh, vývoje vlastně dobra, eh, se vynakládají na projekty, se účastní více než dva členské státy a většina výdejů na obranu v Evropě je tak sužována tím zdvojováním. A výsledek třeba případ, pokud co se týče interoperability, je dosti omezený. A přitom bezpečnost je naší prioritou. Je tu hrozba, například hrozba ze strany Ruska, nebo hrozba islámského fundamentalismu. Ale vše si vyžaduje posílení naší obrané kapacity. A tento fond je přesně tím nástrojem, který nám může v dosažení takového výsledku pomoci. Klíčová je spolupráce, sjednocení našich zdrojů na výzkum a vývoj. Komise tady navrhuje 13 miliard. To je určitě částka, která nám může umožnit rozvinout náš ekonomický potenciál. Chci však obrátit vaši pozornost na to, že musíme využít potenciál všech členských států, včetně Polska. Máme například některé velké výrobní kapacity. A nyní Catch the Eye. Jsou tu tři zájemci o slovo. Pan Pospíšil

13 miliard euro pro Evropský obraný fond, to znamená méně peněz pro náš rozpočet na zdraví, infrastrukturu, vzdělávání, školení, boj s chudobou. Já si myslím, že tyto peníze prostě budou pouze ku prospěchu velkých zbrojařských podniků v EU těch, kteří prostě prodávají zbraně do Saudské Arábie a Turecka. Donald Trump eh, říkal, že Evropa se musí také podívat tedy na to, co dělá na svůj vlastní dvůr. My v podstatě opravdu směřujeme k daleko vyzbrojenější, militarizovanější Evropě, což samozřejmě znamená, že těch zbrojeckých firm v EU, které budou prodávat zbraně do třetích zemí, bude stále více a více. Myslím si, že jsme to měli využít peníze lépe na zaměstnanost a boj s chudebou. Děkuji, děkuji panu Mariasovi a Dále kolega. Vbrev eh, tomu, co mluví profesor Krasnodemský, to je kolejný krok v kierunku budování. Ano, já musím říci ano, je to prostě krok ve směru ano, evropské armády. Já to mohu říci, ano, půjde to také směrem vyšší integrace. Vím, o co jde Německu, protože samozřejmě, že Německo bylo nějakou dobu pod kontrolou USA, potřebovali nějakou, nějaký způsob, jak se v podstatě osvobodit. Ale já teď přesně tady nerozumím úplně přesně, o co tu jde. To znamená, že se opět vzdáme suverenity, už nebudeme mít pod kontrolou vlastní armádu, to znamená, že všechno ovšem bude rozhodováno společně. Já si myslím, že to je velkou hrozbou pro nás všechny a v podstatě to prohlásila v minulém roce i komise. Jak by to vlastně mělo všechno fungovat, se ptám, když to ohrozí naší nezávislost. Musíme proto tady s tím něco udělat. Děkuji. Děkuji, pane Sosnírci, A teď můžeme dát slovo opět paní Běnkovské, paní komisařce. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, poslanci, poslankyně, děkuji za všechny vaše postřehy. Chci říci toto. Nebyla to rozhodně snadná složka z hlediska tedy dojednání a chci poděkovat všem, kdo jste se snažili přispět k hledání řešení. A já teď odkážu pouze na tu spolupráci. Vy jste hovořili o těch částkách, ale já to řeknu ještě jednou. Nedostatek spolupráce v obraném sektoru má své náklady a to je 25 až 100 miliard eur ročně. To je náklad na absenci spolupráce. Dále vývoz zbraní, protože to také, na to také někteří z vás poukázali. Tady je smlouva zcela jasná. Je to eh, naprosto jedinečná kompetence členských států. A to se nijak nemění tímto nařízením nezvyšujeme vývoz zbraní. Chceme jenom snížit závislost